Podle článku 200, 211 odstavce 3 mi výbor AFKO sdělil následnou interpretaci ehm, k těmto článkům. Článek 166 a 167 odstavec 1 a článek 195 odstavec 3 o jmenovitém hlasování se vztahují k odstavci 6b, odstavec 2 k článku 7 a odstavec 3, 6 a 8, které se týkají e, imunity poslanců. Toto je výklad, který bude považován za přijatý, pokud do zahájení příštího zasedání nebudou žádné námitky frakcí nebo alespoň 40 poslanců. Text této interpretace konkrétně najdete na webu Seance on Direct. Pan Ivary Padar byl s účinkem od 7.4.2014 v Estonsku zvolen ministrem pro zemědělství. Pan Harleb Dezir od 9.4.2014 byl ehm, vybrán státním tajemníkem pro evropské záležitosti.